Good morning, colleagues. Um... Dobré ráno, vážení kolegové. Vřele vás tady vítám. A zvláště pak vítám rumunské kolegy, oba ministry, pana ministra Toadera a paní ministrni Danovou. Takže srdečně vás oba vítám. Než se pustíme do prvního bodu představení priorit rumunského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, tak ještě několik sdělení. Nejprve tedy přijetí pořadu jednání. Máme několik změn. Bod 27 návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií proběhne v 10.30 místo v 11.40. Bod 26 projednání pozměňovacích návrhů k zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost proběhne v 10.50 místo v 11.20 a body 23 až 25 o vízech se budou konat od 11.10. Pokud nejsou žádné námitky, tak v program je takto schválen. Zápis ze schůze 27. září. Pokud nebudou žádné námitky, tak tento zápis bude považován za schválený. Pokud jde o jazyky, máme k dispozici všechny jazyky, kromě dánštiny, chorvačtiny a irštiny. Několik oznámení o aktech přenesené pravomoci a v prováděcích aktech, takže to prosím se mnou vydržte. Na žádost politických skupin byly zaslány oznamovací dopisy radě a komisi ohledně prodloužení kontrolní lhůty pro následující dva akty přenesené pravomoce. Nařízení 14. prosince 2018, jímž se mění příloha 2 k nařízení 515 lomeno 2014 parlamentu a rady, jímž se eh, zřizuje eh, Fond vnitřní bezpečnosti a dále Eh, je to nařízení, které jimž se zřizuje azylový migrační a integrační fond. 16. ledna 2019 parlament obdržel návrh eh, nařízení přenesené pravomoci, jimž se stanoví eh, uspořádání podle směrnice 91 pro systematickou výměnu informací o transferu zbraní. Základním aktem je směrnice Rady 91477 z 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní. Jako obvykle eh, přijetí pro tohoto prováděcího aktu bylo sděleno všem členům Libe, eh, věstníkem Libe a interní lhůta pro eh, navrhování námi tak byla stanovena. IMKO je příslušný výbor. Pokud někdo má nějaké námitky, prosím, informujte sekretaria do 30. ledna ve 12 hodin. A konečně 20. února komise ehm, informovala tým Libedia o chystané konzultaci o aktu přenesené pravomoci o vysoce rizikových třetích zemích. Jedná se o to, že se bude konzultovat expertní skupina o praní špinavých peněz a financování terorismu písemným postupem od 23. ledna 2019 prováděcí akty. 10. ledna 2019 parlament obdržel návrh prováděcího rozhodnutí o ochraně osobních údajů japonském podle zákona o ochraně osobních informací. Základním aktem je nařízení 2016-679 parlamentu a rady a přijetí tohoto prováděcího aktu bylo eh, sděleno členům Libe věstníkem Libedia z 11. ledna 2019. Pokud někdo bude mít nějaké námitky, prosím informujte sekretariat do 24. ledna. Tak děkuji za trpělivost s těmito oznámeními. A tím tedy přecházíme k prvnímu eh, bodu dnešního rána. Jsem velice potěšen, že mohu tady mm, představit naše dva ministry. Nejprve bych chtěl říci, že e, zpravodajové a další kolegové už se sešli s předsednictvím, takže vím, že ten start byl velice rychlý. Už začaly trialogy, e, takže děkuji všem kolegům, e, kteří se do toho zapojují zaměstnancům, diplomatům a těšíme se na to, co nám oba ministři dnes řeknou. Nejprve bych chtěl vřele přivítat pana Tudorela Toadara, ministra spravedlnosti, a paní Carmen Danielu Danovou, která je ministriní vnitra v Rumunsku. Jsme potěšeni, že jste přišli mezi nás a budete nám prezentovat priority rumunského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Paní Daniela Danová eh, zřejmě začne, jestli jsem to správně pochopil. Nevím, jestli jste byla vybrána jako dobrovolník. Pro oba ministry jsme se dohodli, že prezentace bude trvat 10 až 12 minut. A po jejich eh, prezentacích eh, dostanou slovo koordinátoři a další poslanci na případné otázky. Jako obvykle ministři budou odpovídat na otázky, tak jak to vždycky děláme. To znamená, že ty otázky združíme do skupin. Takže nejprve paní ministrině Danová, ministrině vnitra. Velice vás vítám ještě jednou a máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo Moraeši, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Jsem velice potěšena, že dnes mohu prezentovat priority rumunského předsednictví v oblasti vnitřních věcí. 12 let po vstupu do Unie jsme se zhostili předsednictví Rady a naším hlavním cílem je upevnit Unii a vytvořit silnější Evropu. Předsednictví je velice zodpovědný úkol. Jsme si eh, vědomi toho, že současná situace je komplikovaná a má to samozřejmě dopady jak na občany, tak na vlády členských států. Stojí před námi vnitřní i vnější výzvy. Brexit, migrace a bezpečnost v našem bezprostředním sousedství eh, a i ve vzdálenějších zemích. Během eh, těchto šesti měsíců bychom chtěli zajistit eh, větší jednotu a větší soudržnost. Musím se k něčemu přiznat. Pokaždé, když spolu eh, s kolegy jsme se dívali na aktuálně probíraná témata, když jsme se zabývali tím, co je třeba u těch jednotlivých témat eh, realizovat, tak první otázka, kterou jsme si položili, byla, jak můžeme konkrétně přinést odpověď reakci na obavy a očekávání evropských občanů. A velice brzy nastane v našich, no, během našeho předsednictví důležitý okamžik, a sice volby do Evropského parlamentu a právě proto je naší povinností naslouchat evropským občanům, snažit se pochopit jejich očekávání. Evropští občané musí být eh, v samém středu našich snah a pouze tímto způsobem budeme moci udržet a posilovat hodnoty naší evropské rodiny. Vážení poslanci a poslankyně, Hlavním problémem je čas. A proto potřebujeme, aby diskuse probíhaly rychle, efektivně. Jedná se o diskuse mezi parlamentem, radou a komisí. To jsou eh, diskuse mezi členy týmu, tak toto vidím já. Eh, týmu, který se snaží najít nejlepší řešení. Co se mě týče, chtěla bych vás ujistit, že chceme eh, pohnout s otevřenými tématy, postupovat velice konstruktivně. Všichni máme stejný cíl. Prosperující, silnou, bezpečnou Evropu, která bude mít blízko ke svým občanům. Evropu, která ale zároveň musí být významným mezinárodním aktérem. Současná evropská struktura vychází z řady zásad, které je třeba zachovat i v současné bezpečnostní situaci a i v souvislosti se současnými výzvami. Podle našeho názoru tato zásada nadále platí a může být i základem pro reformu EU. Globalizace je velkou příležitostí, ale zároveň velkou výzvou. Existují hrozby, jimž žádný stát nemůže čelit sám. Dochází k událostem, které mm, mají významný dopad na eh, občany několika členských států najednou. A soudržnost mezi členskými státy je za těchto okolností zcela nezbytná. Tato soudržnost se musí projevit i konkrétními skutky. A v tomto kontextu tedy Rumunsko vytvořilo program svého předsednictví a určilo priority. Chceme posilovat EU. A prosím vás o podporu. A předem vám děkuji za vaši snahu a spolupráci. Dámy a pánové, posilování vnitřní bezpečnosti, zpráva vnějších hranic a plné fungování šengenského prostoru, migrace, vízová politika, obča- civilní ochrana. To jsou všechno hlavní témata, eh, jimiž se chceme zabývat. A když dovolíte, chtěla bych stručně projít eh, hlavní záležitosti. Pokud jde o posilování vnitřní bezpečnosti. Terorismus je přetrvávající velkou hrozbou. V Evropě už nějaký čas nedošlo k velkému teroristickému útoku. Pak ale 11. prosince 2018 došlo k útoku na vánočním trhu ve Štrasburku. My si vážíme vaší systematické práce a angažovanosti eh, v mm, boji proti terorismu. Vítáme v tomto smyslu i zprávu výboru a chceme diskutovat o jejím obsahu na radě, abychom mohli eh, najít nejlepší cestu, jak se postavit této hrozbě a těšíme se na další spolupráci v této věci. Je to téma, které bude i na programu neformální rady ministrů spravedlnosti a vnitra v Bukurešti a jsem ráda, že pan Moráš už potvrdil svou účast. Prevence, radikalizace a posilování odolnosti našich společností. To je další priorita. Na jaře uspořádáme konferenci, která se bude zabývat prevencí radikalizace ve vězeních. Rumunské předsednictví chce zajistit lepší spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o radikalizaci online i offline. Posilování veřejné bezpečnosti a zintenzivnění spolupráce mezi příslušnými eh, úřady členských států. Podle našeho názoru je prevence nezbytná jak nyní, tak do blízké budoucnosti. Za důležité považujeme zapojení občanské společnosti a místních komunit do eh, těchto snah eh, o potírání radikalizace protože ve svém společenském prostředí občané si mohou povšimnout třeba změn chování nebo dalších příznaků radikalizace a mohou upozornit příslušné úřady. V Evropě už byly snahy bojovat s radikalizací, ale zabývají se spíše následky radikalizace a já si myslím, že musíme především řečit příčiny radikalizace, najít způsob, jak eh, předcházet eh, těmto příčinám radikalizace. Chtěli bychom dospět k politické dohodě o směrnici o používání finančních údajů a chtěli bychom eh, koordinovat jednání trialogu ohledně prevence šíření eh, teroristického online obsahu. To je ambiciozní cíl. Vím, že vy máte toho také na programu hodně, ale prosím, aby se rozhodnutí v této důležité věci neodkládalo. Také budeme sledovat provádění politického cyklu 2018-2020. Rada bude posilovat eh, strategická a operativní opatření týkající se eh, další, většího příspěvku celních úřadů k vnitřní bezpečnosti. Pokud se eh, jedná o drogy, 2019 bude desátým výročím politického prohlášení OSN o drogách a akčního plánu. 14. a 15. března 2019 ve Vídni proběhne ministerské zasedání eh, Komise OSN pro drogy, kde se bude přeskoumávat globální politika proti obchodu s drogami. Naše předsednictví by chtělo zvýšit úsilí tak, aby EU a členské státy Eh, prošli úspěšně všemi těmito jednáními. Pokud se týká vnější bezpečnosti, eh, v roce 2018 začal pilotní projekt týkající se informace o eh, zločinnosti. Prováděcí zpráva byla předložena v listopadu 2018 a v té jsou poměrně slibné výsledky, pokud jde o výměnu informací mezi agenturami justice a vnitra a e, zastoupeními EU, e delegacemi EU. Rada podporuje tuto iniciativu, e, která by měla pokračovat až do března 2019. Také chceme mm, podporovat své vlastní iniciativy týkající se politiky policejní činnosti se zaměřením na technologii, mobilitu, informační analýzu a zvýšenou policejní spolupráci. Eh, mělo by to být uspůsobeno i multikulturnímu charakteru nově vznikajících komunit v členských státech. Budoucnost EU bude záležet na našich schopnostech eh, řešit prioritní otázky, které se mohou v jednotlivých členských státech lišit, ale chceme zajistit kontinuitu eh, a zajišťovat nadále bezpečnost našich občanů. Máme zájem na otevřeném a konstruktivním dialogu s parlamentem i komisí, abychom zajistili potřebnou podporu našim cílům. Pokud jde o zprávu vnějších hranic a šengenského prostoru, Bezpečnost na vnějších hranicích je jednou z hlavních záruk, pokud jde o efektivní fungování šengenského prostoru. Musíme tedy najít eh, cestu k jednáním o eh, konsolidovaném mandátu pro agentury, eh, které střeží hranice, chceme přispět k efektivnějšímu řízení migračních toků. Interoperabilita a realizace počítačových systémů na úrovni EU, to je také důležitý prvek na našem programu. Rumunské předsednictví chce dokončit jednání o návrhu nařízení o posil, posilování zabezpečení dokladů totožnosti v EU, e, povolení k pobytu a také e, v souvislosti se změnami šengenského e, kodexu i se zohledněním názoru Evropského parlamentu. Pokud jde o mechanismus hodnocení Schengenu, rumunské předsednictví by mělo usnadnit postupy na radě, pokud jde o přijetí návrhu doporučení a provádění akčních plánů v členských státech. V oblasti migrace rumunské předsednictví by chtělo pokračovat v diskusích a hledat řešení, která získají širokou podporu členských států a která zajistí rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou. A tím by se měla zvýšit efektivita evropského asilového systému. Také budeme na radě pokračovat v jednáních o nařízení, o asilovém řízení, abychom zajistili, že dojde k velkému pokroku. E, také chceme najít politickou dohodu pro styčné důstojníky e, pro imigraci a chtěli bychom v této věci zahájit trialog. Pokud jde o omezování Eh, ilegální migrace do EU. Chceme se prioritně zabývat zahraničním aspektem migrace. Chceme podpořit současné úsilí SVČ a dalších evropských partnerů v konsolidaci spolupráce se zeměmi původu a s transitními zeměmi, tak aby tato spolupráce byla praktická a funkční. Chceme podpořit i nástroje pro legální migraci v EU. Mělo by to být doplňkové opatření, které omezí eh, množství nelegálních ekonomických migrantů. Pokud jde o vízovou politiku, rumunské předsednictví by chtělo završit jednání o eh, vízovém kodexu společenství. A také bychom chtěli aktualizovat současný vízový informační systém. Chceme i pokračovat v diskusích na radě o možných opatřeních pro dlouhodobé vzdělávání evropských zaměstnanců, kteří se podílejí na vízové politice. Pokud jde o eh, civilní ochranu, rumunské předsednictví se chce hodně věnovat eh, civilní ochraně, řešení humanitárních krizí a krizovému řízení. Chtěli bychom dokončit práci na mechanismu civilní ochrany EU a chtěli bychom hlavně klást důraz na nutnou přípravu na úrovni EU i členských států taková opatření, která budou reagovat na nouzové situace, nepředvídatelné události, i dál události s nízkou pravděpodobností, ale významným ekonomickým, sociálním a politickým dopadem. Pane předsedo, poslankyně a poslanci, dámy a pánové, toto jsou hlavní aspekty, které jsme, jsem chtěla zdůraznit na začátku našeho dnešního setkání a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině, a nyní dávám slovo mi ministru spravedlnosti. Pane předsedo, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, už sem přicházím po druhé a je mi ctí, že zde mohu prezentovat priority rumunského předsednictví a pokusím se odpovědět na vaše otázky. Jakožto ministr spravedlnosti Chtěl bych především eh, velice ocenit vaší práci, eh, práci Evropského parlamentu, protože parlament jako zákonodárný sbor je nejvyšším možným vyjádřením ideálu demokratické legitimity EU. A chtěl bych poděkovat rakouskému předsednictví. Velice úzce jsme s nimi spolupracovali v předchozím období a díky tomu jsme mohli připravit mm, e, dokončení některých Eh, rozpracovaných spisů a posunout další kupředu a současně předložit řadu iniciativ rumunského předsednictví. Budeme samozřejmě rádi spolupracovat, úzce spolupracovat s vámi, s vaším výborem, s Evropským parlamentem, protože jedině společně můžeme dosáhnout strategických cílů, které byly stanoveny jako legislativní priority EU. Pochopitelně využijeme veškeré vyjednávací techniky a e, metodu koncenzu všude, kde to bude možné a metodu kompromisu, kde to bude nutné musíme pokročit, musíme pokračovat v tom, čeho jste dosud dosáhli a čeho dosáhli předchozí předsednictví v oblasti regulace na evropských norem v oblasti spravedlnosti a vnitra. A učiníme tak proto, abychom podpořili politiky zaměřené na občany, tak, abychom zvýšili důvěru občanů v, ve spravedlnost a abychom zvýšili jejich důvěru v evropský projekt a jeho budoucnost. Následující období ehm, nepochybně bude plné výzev, ale já věřím, že je překonáme a dosáhneme cílů stanovených eh, v eh, tomto období a Doufám, že naše předsednictví bude efektivní a založené na úzké spolupráci, předsednictví zaměřené na dosažení výsledků především dokončení projektů, které máme na mysli. Budeme se řídit hlavními pokyny, to znamená respektovat společné hodnoty, respektovat základní práva a svobody a respektovat právní stát a současně ehm, eh, budeme i respektovat tradici a právní systémy členských států, budeme posilovat vzájemnou důvěru mezi jednotlivými právními systémy členských států. A eh, nyní bych chtěl stručně představit priority rumunského předsednictví ale eh, bude to opravdu jenom taková stručná syntéza, abych eh, neplýtval časem, který můžeme využít na otázky a odpovědi. Takže se zaměřím na eh, ty na ta témata, která máte vy ve své kompetenci. Takže, a které máte na stole takže mm, především je potřeba přijmout nařízení o e, evropském e, příkazu o elektronických důkazů, směrnice o harmonizaci právního e, systému jmenování právního zástupce za účelem získání důkazů v trestních věcech. Jako e, minister spravedlnosti a jako předseda e, Rady pro vnitro a spravedlnost si myslím, že je důležité, k tomuto eh, tématu přistupovat tímto způsobem, protože eh, eh, zločin přeshraniční páchání trestné činnosti narůstá vzhledem k tomu, že Eh, je zvýšená spolupráce v trestních věcech a uznávání eh, rozhodnutí eh, v jednotlivých členských zemích, tak již úzce spolupracujeme při zahajování trestního řízení. Nařízení a směrnice, které jsem zmínil, musí zajistit rovnováhu mezi potřebou prevence a boje proti zločinnosti, což je obecná priorita veřejného zájmu, a na straně druhé um, ochrany lidských eh, práv a svobod, základních práv, ochrana osobních dat a ochrany soukromí. Takže Eh, co se týče souvislosti mezi veřejným a soukromým zájmem, osobními a obecními potřebami, jak eh, již mm, je zakotveno v ústavách členských států a a e, soudním tvorem, tak e, je potřeba prosazovat veřejný zájem, aniž bychom příliš zasahali do zájmu soukromých a e, základních práv a svobod. Jsme přesvědčeni, že tato rovnováha bude moci být zajištěna a že také díky vám nalezneme správnou rovnováhu. V prosinci Eh, Rada pro vnitro a spravedlnost eh, dosáhla společného přístupu k návrhu eh, nařízení a zavazujeme se pokračovat v této práci tak, abychom měli i obecný přístup k návrhu směrnice co nejdříve, protože se jedná o rozsáhlé obecné zájmy a je tu také naše vlastní odhodlání tak učinit. Chtěl bych poděkovat a poblahopřát paní Cipol, protože na konci minulého roku jsem se s ní setkal a vedl jsem s ní eh, velmi kvalitní dialog a Vyjasnili jsme si mnoho věcí mezi parlamentem a radou, takže jsme mohli dosáhnout odpovídajících kroků k zakončení eh, těchto eh, dokumentů. A další zajímavé téma se týká toho, co jsem už říkal. Jedná se hlavně o implementaci zesílené spolupráce eh, o IPP tedy e, úřadu evropského žalobce. E, proto, aby IPPO e, mohl fungovat, je jasné, že je to potřeba a že není, a není nutné, abych doplňoval důvody. Tři nebo čtyři evropští soudci nebo Jinak eh, v v našich legislativách eh, existují ustanovení na ochranu eh, evropských finančních zájmů a jestliže kriminalita se dostává na mezinárodní úroveň, tak prostředky pro boj s mm, přeshraniční kriminalitou musí také posílit na evropské úrovni. Jedná se třeba o elektronické důkazy, kde potřebujeme nástroje a orgány, které mohou aplikovat eh, elektronické hm, důkazy a evidenci. A eh, takže my eh, s potěšením přispějeme k implementaci tohoto nařízení tak, aby v blízké budoucnosti Eh, mohl být jmenovaný eh, hlavní evropský žalobce a kolegium žalobce bylo zřízeno do 21. března. Každý členský stát eh, navrhne svého evropského žalobce, Rumunsko tedy zahájí tuto proceduru v, v roce 2020, tedy v, a, v, a v roce 2020 evropský žalobce by měl být plně funkční, aby mohl uh, uh, bojovat tedy s trestnou činností zaměřenou na finanční zájmy Evropské unie. Rumunské předsednictví bude plně podporovat diskusy o rozšíření pravomocí evropského žalobce na problematiku terorismu, protože zločinnost eh, se mění, projevuje se různě a když se podíváme na terorismus, tak eh, současně s tím eh, jsou eh, spojené další trestné činy jako praní špinavých peněz a podobně. A, ehm, takže to nemusí být jenom při našem předsednictví, ale v blízké době. Dále je třeba se zaměřit na podvody ehm, a fal, falšování peněz, padělání peněz. A my jsme přesvědčeni, že je možné dosáhnout dohody, co se týče prezentace směrnice eh, za rakouského předsednictví byla velká eh, spolupráce mezi radou a eh, parlamentem a to právě dokazuje, jak je tato problematika důležitá. Rumunské předsednictví bude chtít spolupracovat dál s Evropským parlamentem proto, abychom směrnici dokončili v právě ve stejném duchu spolupráce. Jakmile bude text dokončený na straně právních eh, expertů a právníků eh, lingvistů, eh, tak eh, předsednictví také a, po souhlasu z Evropského parlamentu to tedy dá na program hrady. Další téma se týká práv a hodnot mm, programu spravedlnosti, protože za právními normami, ať už jsou to e, normy trestní, obchodní, občanskoprávní, tak zatím vším jsou společné hodnoty. A je důležité, aby se občané cítili zapojeni, aby občanská společnost byla zapojena do procesu demokratizace společnosti. A rumunské předsednictví bude dělat maximum pro to, aby e, po, pokročilo v těchto e, významných tématech, o kterých e, v současné době Rada jedná. A pak jsou tu samozřejmě další materiály, které se týkají dalších témat, ať už je to regulace eh, a uznávání právních rozhodnutí v otázkách eh, eh, rodinných a únosů dětí a to, patří mezi naše priority. Když dovolíte, pane předsedo, ještě mm, taková na okraj poznámka. Ehm, ehm, díval jsem se, kdy byl tento návrh právního aktu iniciován a viděl jsem, že eh, legislativní proces jaksi běží velice rychlým tempem a oba spoluzákonodárci by chtěli toto tempo zachovat a ještě zlepšit. Takže ke konci rumunského předsednictví bychom mohli říci, že jsme splnili naší povinnost. Velice zásadní povinnost, která nám připadá jako členským zemím EU. Mohl bych tu prezentovat ještě další témata, ale budu tak činit také odpoledne eh, při rozpravách v různých výborech, takže mi dovolte, pane předsedo, abych tím skončil tady, už jsem stejně přetáhl čas, který mi byl vyhrazen. Děkuji vám a budu um, rád, co odpovím vaše otázky. Děkuji vám oběma. A nyní dáme eh, slovo kolegům, které tady mám na seznamu eh, řečníků, eh, protože prakticky každé to téma, které se bude projednávat až do konce legislativního období, je samozřejmě zásadní. Takže poprosím také kolegy nechat čas na odpovědi, takže kdybyste se mohli omezit každý na dvě minuty a potom nakonec bychom eventuálně, když zbyde čas, mohli udělat ještě další kolo. Ale každý, koho mám tady na seznamu, se dostane ke slovu. Takže nejprve eh, Robert Risela z EPP. Děkuji, Klode, děkuji ministři za to, že jste přišli dnes mezi nás. Přeji vám hodně štěstí pro vaše předsednictví a také jsem přesvědčena o tom, že pro své předsednictví získáte eh, skvělé partnery. Eh, eh, rumunské předsednictví se musí stát také příkladem evropských hodnot, jak v EU, tak i ve zbytku světa. Proto já chci eh, zopakovat, že korupce je také velkým tématem a toto téma nás velice znepokojuje v Rumunsku. My musíme proti korupci bojovat, jinak eh, se rozpadne náš politický projekt, nejenom ve vaší zemi, i v naší zemi, v mé zemi, ale po celé EU. My vidíme, že rumunští občané v, eh, eh, mávají eh, evropskou vlajkou a protestují proti korupci. Rumuni jsou rádi, že jsou rumunskými občany, ale jsou také vášnivými občany EU. A to souvisí s tím, že naše EU obhajuje jejich hodnoty a právě proto my je nenecháme na holičkách. My jsme viděli tisíce vězňů, kteří byli propuštěni v minulé době a vy jste argumentovali, že e, to bylo z důvodu přeplněných věznic. Takže mě by zajímalo, jak toto vidíte. Zdali by se neměly stavět nové věznice a neměly by se propouštět vězni. A můžete zde také e, říci, že dále nebudete snižovat roli eh, Benátské komise a Eh, také můžete nás ujistit, že události eh, z srpna se nebudou opakovat a můžete také potvrdit, že vaše předsednictví také vstoupí do trialogu týkající se pobřežní stráže a vnějších hranic, tak abychom eh, toto téma ukončili. Žádám kolegy, aby opravdu dodrželi řečnickou dobu dvě minuty Eh, za SD paní Sipel tady není, není dobře a pan Weidenholzer ji nahradí. Děkuji vám, děkuji také za prezentaci. Je to velká výzva, protože čas je krátký. Já mám několik otázek na paní ministrině vnitra. Já se chci zeptat, jste ochotná já jsem se radostí slyšel, že jste pro solidaritu a jste ochotni také dále pracovat na asilovém balíčku. My jsme velice zklamáni tím, že rada eh, nepřevzala naše iniciativy a já se také chci zeptat ještě na Blue Card. Tady nedošlo k žádnému pokroku. Jestliže hovoříme o migrační politice, tak musíme tyto dvě věci postrčit vpřed. Bohužel se tyto dvě věci stále odkládají. Pane ministře spravedlnosti, já jsem rád, že svůj program chcete dotáhnout do konce. Jsem také rád, že se zaměřujete na elektronické soukromí a chci se zeptat, zdali máte tady konkrétní datum. Dotáhnete to dokonce během tohoto mandátu, protože to je zásadní pro nás, pro všechny. Máme GDPR, ale i privacy zatím nemáme a tyto dvě věci se doplňují. Tady bohužel k pokroku nedošlo a poslední otázka. My víme, že Rumunsko má ještě mnoho úkolů v oblasti právního státu tématu a to by na tom by Rumunsko pracovalo i bez předsednictví v radě. My eh, doufáme, že zde dojde k pokroku a máte ještě před sebou dvě témata, a to je v radě eh, postup proti Polsku a Maďarsku. Jak se zde zachováte, protože E, ten, tato věc je již delší dobu otevřena, tak jaké kroky zde uděláte? Za e- EKR, prosím. Děkuji, pane předsedo, je, vážení kolegové. Nejdříve bych se chtěla vyjádřit k situaci v Rumunsku. Rumunsko je velice důležitý stát EU a je to nejmladší člen EU, ale je to stát, který nás v e EU nejvíce znepokojuje. vzhledem ke stavu právního státu v Rumunsku a vzhledem k nezávislosti justice v Rumunsku. My jsme se zabývali eh, eh, evropským usnesením, které bylo schváleno v listopadu. Doufám, že jste se jim také zabývali, aby vás žádáme, abyste eh, nespustili žádná opatření, která by legalizovala korupci. Tak, jak jsme viděli, že korupce je zatím eh, akceptována. Eh, poslední zpráva CVM, eh, která byla zpracována o Rumunsku, byla nejkritičtější do současné doby vy jste zodpovědní za tuto politiku, takže my bychom byli rádi, kdybyste na tuto kritiku také reagovali. A za druhé, pokud se týče programu rumunského předsednictví, tak tady bychom vám chtěli poděkovat za vaše eh, poznámky k tomuto programu a chtěla bych v této souvislosti něco zdůraznit za EKR práva o boji proti terorismu je pro nás prioritou. My chceme odstranit teroristický obsah online a také kolega předložil návrh zprávy v této oblasti a my chceme, aby se zde ledy pohnuly. A také Eh, jsme rádi, že toto je také vaše priorita. A dále naší prioritou je interoperabilita. My My jsme přesvědčeni o tom, že evropská databáze online by byla velice užitečná, která by osahovala biometrická data a proto je důležité zlepšit akce v oblasti vnitřní bezpečnosti. Toto je také vaší prioritou, to nás těší. Máme na srdci mnoho dalších důležitých témat, ale na závěr bych se chtěla vyjádřit k reformě azylu, ové politiky. Moje, naše skupina je přesvědčena o tom, že bychom měli postupovat individuálně. Například systém Eurodac. Kolega předložil dobrý návrh, a my bychom rádi viděli pokrok v oblasti azylu a migrace. Vy jste řekli, nás by zajímalo, zdali došlo v této oblasti k nějakému pokroku. Alde paní Infeld bude hovořit. Děkuji, Pane předsedo, děkuji také ministrům za prezentaci rumunského předsednictví. Stejně jako předřečníci, i já bych chtěla vyjádřit svoje znepokojení týkající se situace eh, právního státu v Rumunsku a o Rumunsku. Vy jste tady hovořili o spolupráci policejní, o, eh, v oblasti spravedlnosti, o evropském žalobci, ale tento systém bude bude fungovat jenom tehdy, jestliže budou všechny státy respektovat stejný standard. A v této souvislosti je zásadní, aby vaše vnitřní politika také byla v souladu s vašimi evropskými ambicemi. A my jsme e, e, rádi, že nyní se budete zabývat obviněními v oblasti korupce? Hmm. A dále také Eh, jsme rádi, že se budete zabývat doporučeními Benátské komise. A pokud se týče azylového balíčku, tak vy jste hovořili o tom, že budete hledat širokou podporu. Vy nepotřebujete širokou podporu, vy potřebujete většinu. To je to, co říká smlouva a právě proto by rada měla rozhodovat a nečekat, na jednomyslnost. Vy nepotřebujete jednomyslnost. My na vás naléháme, abyste dokončili balíček za svého předsednictví a vy jste také hovořili o programu práv a hodnot. Můžete potvrdit, že tento balíček dotáhnete dokonce za svého předsednictví a závěrem, když hovoříme o hodnotách, co chce dělat rumunské předsednictví, aby oživilo horizontální antidiskriminační směrnici, která nyní je na mrtvém bodě jejíž 11 let kolegové, dostaneme se do časových problémů, jestliže nebudete držovat eh, řečnickou dobu dvě minuty. Nyní FDD a další tedy budou hovořit opravdu jenom dvě minuty a nyní pan Krejlio. Omlouvám se ještě před panem Coelho, paní z Argentiny za zelené. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, předsednictví musí dávat dobrý příklad. Musí dávat dobrý příklad ostatním členským státům. A e, rumunské e, stát také převzal uprchlíky, což je dobrý příklad. A na dále je e, na dalším záchranném člunu 47 uprchlíků. Budete postupovat stejně jako v předchozím příklad, případě a nebo se bude spíše razit obecná a všeobecná politika. A to pokud se týče dobrého příkladu, tak já nevím, dali eh, je dobrým příkladem eh, udělat z stovek korupčních příkladů eh, beztrestné příklady. Já se domnívám, že tím podkopáváte neutrá, obecnou důvěru a tím také ohrožujete důvěru v EU. A váš premiér hovořil o čtyřech pilířích a na jeden z pilířů jsou evropské hodnoty. My toto, musíte, my toto musíme vidět, ale já to zatím nevidím. Já eh, jsem žádala o setkání s vámi eh, v souvislosti s řízením proti Maďarsku, ale vy jste mi nedali eh, příležitost se s vámi sejít. A my eh, bychom toto měli dále sledovat, protože začala se tato kauze řešit za rakouského předsednictví a nyní vy byste v tomto měli pokračovat takže přesně mi to vyšlo na dvě minuty, jednu vteřinu. Pan Coelho, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji oběma ministrům. Já mám dvě konkrétní otázky. První otázka se týká vstupu Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru. Já jsem byl v roce 2011 zpravodajem, obhajoval jsem toto rozhodnutí svého času eh, postoj parlamentu je konzistentní eh, i ve zprávě Staniševa. V každoroční zprávě o Schengenu eh, jsme zopakovali, že nemůžeme upírat Bulharům a Rumunům volný pohyb v šengenském prostoru. Mě by zajímalo, zda Rumunsko využije svého předsednictví k tomu, aby toto téma dotáhlo do konce. Druhá otázka je trochu odlišná i když se blíží k otázkám kolegů. Jsem znepokojen eh, současnou situací. Eh, azylová tematika je zcela zablokovaná. Navíc pět států má eh, kontroly na vnitřních hranicích, takže volný pohyb nefunguje. Vízový informační systém VIS, to je, ten je také třeba řešit. A nyní tedy otázka na rumunské předsednictví. Vzhledem k tomu, že se budou konat volby do Evropského parlamentu, nemáme moc času. Kdy hodláte dokončit tyto legislativní složky? <coughs> Jaké chcete složky dokončit? Protože nesmíme nesmíme plítvat silami a chtěli bychom vědět, na které složky, na která témata se soustředíte, které chcete dokončit, protože času je málo, tak bychom rádi věděli, na co se budeme moci soustředit v tom zbývajícím krátkém období. Nezapomínejme, že v Dubnu se koná poslední plenární zasedání a rada už oznámila, že od února nebude zvolávat žádné trialogy. Děkuji. Paní Makovej. Děkuji mnohokrát. Rumuni si rozhodně zaslouží právní stát a proto vyšli do ulic, mávali evropskými vlajkami, v rukou měli evropské vlajky a Všichni, včetně mě, si přejeme, aby rumunské předsednictví bylo úspěšné, ale to vyžaduje i důvěru. Když předsedáte Radě ministrů spravedlnosti a vnitra, tak potřebujete, aby vám členské státy důvěřovaly. Rumuni eh, si zaslouží právní stát. Víte, kdo to včera řekl? Jirky Katajnen, místo předseda Evropské komise, když viděl zprávy o možné eh, revizi eh, rozhodnutí eh, nebo rozsudků týkajících se korupce. A včera premiérka řekla, že s vámi diskutovala urychlené vyřízení případů v souvislosti s ústavním soudem, ale to se má týkat jenom případů do budoucna, nikoli zpětně. A jaká tedy tady bude důvěra? Pokud chcete předsedat Radě ministrů spravedlnosti a vnitra, pokud chcete získat důvěru, tak je třeba si dávat pozor na to, co děláte. Uvědomujete si důsledky této skryté amnestie? a udělení milosti. Konzultovali jste to s EU? Uvědomujete si, že e, Rumunsko může být potrestáno, pokud se skutečně realizují tato opatření? A pak tady e, e, ještě otázka ohledně úřadu Evropského veřejného žalobce. Mezi prioritami předsednictví jste uvedli, že podporujete možné rozšíření aktivit úřadu Evropského veřejného žalobce i na terorismus, teroristické činnosti. Uh, Prosím, dokončete, říká pan předseda. Úřad Evropského veřejného žalobce se má zabývat eh, případy bojů proti podvodům. Jak můžeme eh, dávat nové pravomoci tomuto úřadu, než jsou jasně vymezeno, jak to bude fungovat? Prosím, další řečník. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení ministři. Děkuji za vaše prezentace. Děkuji za informaci o prioritách rumunského předsednictví. Tyto prezentace ukázaly, že jsme ambiciozní a že chceme rozvíjet evropský projekt. Já nemám žádné otázky, když se dívám do programu, tak bych vás jenom vyzval k tomu, abyste ho skutečně naplnili. Chtěl jsem si vzít slovo Jenom abych vás informoval, kdo mluvil přede mnou. Kdyby si nevzala slovo paní Makovej, nebral bych si ho ani já. Eh, paní Makovej je bývalá komunistická prokurátorka, bývalá ministrině spravedlnosti v Rumunsku, která přijala eh, vlastně trestní řád a trestní zákoník eh, bez jakékoliv veřejné konzultace. Tyto dva zákoníky byly přijaty za působení této bývalé ministrině spravedlnosti a následně byly označeny za neústavní. Eh, bylo to v rozporu s rumunskou ústavou i s Lisabonskou smlouvou a s dalšími evropskými smlouvami. A tato brzy bývalá europoslankyně přišla jenom proto, aby očerňovala naši zemi. Když tato dáma byla komunistickou prokurátorkou, mě bylo 6 let a e, mohu si tedy dovolit toto říci. A e, e, mohu vám rozeslat i další informace o tom, co tato paní dělala a říkala. Takže chtěl jsem toto vysvětlit, než budeme e, soudit e, tady rumunské předsednictví. Hodně štěstí, e, pane ministře, paní ministrině Silvi Guillaume. Ano, tak já tedy budu pokračovat. Judith z Argentíny hovořila o pilířích a prioritách vašeho předsednictví. A já jsem se chtěla vrátit e, k jednomu tématu, to je ten čtvrtý pilíř, o kterém jste hovořili, Evropa společných hodnot. A vy se tam zabýváte především otázkou legislativní iniciativy o sociálním pokroku, e, snížení rozdílů v příležitostech pro muže a ženy a také sem spadá boj proti diskriminaci na základě Kladě pohlaví. Moje otázka je velice stručná. Jaké jsou vaše úmysly s Istanbulskou úmluvou a její ratifikací? Děkuji Silvi. Miriam Dary. Děkuji, děkuji pane ministře, paní ministrině. Já vám rozhodně přeji hodně úspěchů eh, do předsednictví. Děkuji za to, že jste Eh, nám sdělili své priority. A já bych chtěla pohovořit eh, o řízení eh, udržitelné migrace. Hovoříte o koncenzuálním řešení. To podle mě znamená, že chcete získat souhlas všech. Ale jak se vám to podaří dosáhnout? v prostředí, kdy vidíme, že v otázce migrace panují obrovské názorové rozdíly a e, jsou tady lidé, kteří se prostě nechtějí vůbec zapojit a nechtějí se podílet na řešení důležité otázky. E, mluvili jste o kapacitě členských států. Jak budete řešit tyto rozpory, e, jak budete řešit také rozdíly v kapacitách jednotlivých členských států. Kdekoliv nastane nějaká krize, kde nemáme dlouhodobé řešení, tak přijímáme různá ad hoc opatření. Teď eh, bych chtěla zmínit případ náš, Malty. My jsme malý eh, stát, nemáme dlouhodobá řešení. A jak tedy eh, se pokusíte vytvořit nějakou rovnováhu? Vím, že máte časový harmonogram, který je velice nabitý. Mluvili jste o reformním balíčku společného asilového systému. Já jsem zpravodajkou pro asilový a migrační fond a chtěla bych vědět, jaký je váš časový harmonogram v této záležitosti pro tuto legislativní složku. Děkuji. Děkuji, paní Grapíny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní ministrině, pana ministře. Eh, musím říci, že se mi líbila tato prezentace priorit rumunského předsednictví. Rumunsko je trochu znevýhodněno, protože eh, vlastně má jenom čtyři měsíce, nikoli šest měsíců. To je třeba zohlednit. Chtěla bych poděkovat kolegům, kteří se drželi eh, dobrých postupů a drží se tématu, jímž jsou priority rumunského předsednictví, nikoli situace v Rumunsku. My bychom také měli jít příkladem jako Evropský parlament, jako tam hovořili některý kolegové, takže prosím kolegy, aby kladli relevantní otázky. Eh, chci poděkovat eh, kolegovi Koeliovi, protože eh, tady řekl, že vlastně s Rumunskem a Bulharskem se Eh, nezachází férově. My už jsme absolvovali 16 předsednictví od roku 2011, kdy jsme splnili kritéria a stále jsme nebyli připuštěni do šengenského prostoru. A podobně jako kolega Kolio, já vás prosím, abyste se snažili přesvědčit radu v této věci, eh, protože parlament se vyjádřil v ve prospěch, ve prospěch Rumunska a Bulharska. Příští týden na mini plenárce máme na programu velice důležité téma, ohledně eh, boje proti radikalizaci a občané eh, často nerozumí tomu, že když jste demokraticky zvolen, tak že by na vás jaksi neměli eh, nějak útočit, něco po vás házet a podobně. To znamená, je třeba bránit radikalizaci nejen ve věznicích, ale radikalizaci běžných občanů. Pane ministře, prosím řekněte kolegům, jak eh, definujete právní stát. Tato otázka tady byla nadnesena v souvislosti s Benátskou komisí a nyní byla řečnice přerušena. Děkuji eh, paní Grapine, pan Šogor. Děkuji, budu hovořit rumunsky. Vážená paní ministrině, vážený pane ministře, první předsednictví Rumunska od jeho přistoupení do EU je posledním předsednictvím za stávajícího funkčního období parlamentu. Je tady celá řada složek, které jsou ještě otevřené, které potřebujeme dokončit a máme na to velice málo času. Přeji vám hodně úspěchů, protože času je skutečně málo. Pan Coelho a paní Grapiny se zmiňovali o problematice Schengenu a taková je i má otázka. Jaká opatření chcete přijmout, eh, abyste byli schopni tuto otázku řešit? A budu pokračovat maďarsky. Eh, korupcio Kolegové se zmínili o mnoha dalších problémech, o korupci, o právním státě a já se chci zabývat diskriminací a já chci také položit jednu otázku, neboť já tedy v této souvislosti se chci zeptat, proč není akceptována vlajka Kovásnově již několik komitátů okresů tuto vlajku uznalo. To jsou oblasti s maďarskou eh, menšinou eh, či většinou a tím pádem by toto mělo být akceptováno. Pan Nýdr, prosím. Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy nagyon rövid az két... Děkuji. Já chci položit konkrétní otázky. Na jedné straně se chci zeptat předsednictví, jaké konkrétní kroky plánujete, aby migrační a uprchlický balíček udělal pokrok. Tady již byl předložen konkrétní návrh o Frontexu a také uprchlická agentura Natura 2017 tady již došlo k dohodě s radou, ale od té doby se nic neděje. Moje další otázka zní, já nevidí možnost, že by u do Dublinu došlo k pokroku po podporujete návrh, aby došlo k předběžné dohodě o rozdělování uprchlíků. To se týká uprchlíků, kteří se pohybují ve středovorské oblasti a nejsou přijati v žádném přístavu. Bylo by dobré, kdyby za rumunského předsednictví se došlo k předběžné dohodě k rozdělení uprchlíků mezi zeměmi, které by toto udělali dobrovolně. Toto by bylo řešení, které by bylo vyjádřením politické solidarity. Děkuji vám. Děkuji, Petře. Pan Čirek. Děkuji bardzo. Rumunii obejmując... Děkuji. Chtěl bych popřát rumunskému předsednictví mnoho úspěchů. I, bez, i více e, úspěchů e, v oblasti e, více solidarity a více dodržování práva a podobně a ale rozhodně jak si Evropská unie funguje na základě Eh, smluv a eh, a nikoli eh, náhodných rozhodnutí, čili rada by měla co nejdříve prohlásit, že žádost o k vyloučení Polska z rozhodování rady bylo zamítnuto, protože žádná většina čtyř pětin neexistuje a otázka je zavřen, uzavřená. A Eh, další možnost je změna smluv, ale nelze je ignorovat. Eh, co se týče Maďarska, tam ten případ je daleko jednodušší. Rada by měla jasně říci, že nemůže zacházet eh, s, s hlasováním z 12. září, jako by to byla žádost o spuštění článku 7 protože většina podle článku 354 eh, smlouvy nebyla dosažená, takže to bylo k smíchu. Musíme dodržovat literu smluv a to nemá totiž nic společného s demokracií. Eh, je třeba uzavřít tyto případy pro snížení napětí v Unii a eh, doufám, že eh, Rumunsko přispěje k budování důvěry v EU. Paní Keniči, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ministrům za jejich prezentace. Já se stručně zeptám ministrině vnitra hovořila o radikalizaci a prevenci radikalizace online, offline a ve věznicích. A já se chci tedy zeptat, zda víte, že prevence radikalizace musí zahrnovat i zavedení sociálních opatření a také vzdělávacích opatření, tak aby bylo možné uskutečňovat reálnou inkluzi. I v souvislosti s posledním atentátem ve Štrasburku jsme viděli, že jej spáchal evropský občan, e, i když zahraničního původu. Takže to byla moje otázka. Potom, pokud se jedná o mezinárodní organizovaný zločin zahrnující obchod s drogami, se zbraněmi, s lidmi, řadu dalších trestných činů, které často potom slouží k financování terorismu. Zvláštní komise pro terorismus eh, formulovala řadu doporučení a mě by zajímalo, zda některá z těchto doporučení chcete realizovat nebo na nich pracovat. A ministra spravedlnosti se chci zeptat, hovořil jste o policejní spolupráci při výměně informací, to jsou základní nástroje pro boj s eh, organizovaným zločinem a terorismem. Jaké iniciativy chcete zahájit, tak, aby se uskutečnily různé nástroje spolupráce, třeba vzájemného uznávání v trestních věcech, eh, třeba eh, pří, příkazy k zmrazování aktiv a také směrnice o finančních informacích, to je také důležitá. Tomas please. Pan Zdechovský. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, především řekl, že tato diskuse není o eh, interní politice v Rumunsku a dost mě překvapuje, že to někdo využívá tuto diskuzi proto, aby útočil na vaše kolegy. Omlouvám se, ale víte, co to co znamená slovo gentleman? to znamená, že nebudete využívat tuto schůzi k, vy, k atakování vašich kolegů. Že byl někdo komunista, byl komunista a to není k věci. A za druhé, děkuji vám za vaše prezentace a myslím si, že je opravdu potřeba využít vaše předsednictví, abyste ukázali, že jste silná moderní země a chcete, aby se něco změnilo. Takže chci se zeptat, jestli souvislost mezi návrhem reformy směrnice o navracení ilegálních migrantů a e, systém SIKA, e, a azylový balíček dohromady e, těžko mohou dosáhnout nějakého výsledku v době Předsední, rumunského předsednictví. And Mr. Costa, please. Děkuji, pan Costa. Děkuji vám za tuto prezentaci. Nejdříve bych se chtěl zmínit o humanitární krizi ve Středomoří. V minulém roce eh, přišlo o život 2200 lidí, mužů, žen, dětí a e, některé země blokují záchranný program a zde potom zaskakují soukromé organizace. Já se ptám, jestliže záchranné organizace zachraňují lidi z moře, jste potom ochotni také potom rozdělit lidi mezi jednotlivé země. E, neboť došlo také k tomu, že 49 traumatizovaných uprchlíků muselo strávit další tři týdny na moři, než byli definitivně zachráněni. A za druhé se chci zeptat na reformu evropského asilového systému. My musíme Eh, se postarat o solidární Evropu, kde by zodpovědnost nebyla jenom na příchozích zemí, jako je Itálie, Španělsko, Malta, ale my musíme se připojit k tomu, co schválil Evropský parlament, že dojdeme eh, k solidárnímu rozdělení zachráněných tak abychom překonali nespravedlivý rozdělovací systém podle Dublinu. To je, by měl být cíl rumunského předsednictví. Děkuji. Děkuji. Takže myslím, že eh, by předsednictví mohlo odpovědět na ty otázky týkající se krize a vysvětlit eh, ministr Mm tyto souvislosti. A paní Soanany. Domnule președinte, doamnă ministru, domnul... Děkuji. Paní ministrině, pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu a chtěla bych využít příležitosti, abych vám popřála mnoho úspěchu. Chci vás požádat, abyste si nic nedělali z některých našich členů, eh, kteří jakkoliv jsou Rumuni, tak k naší zemi kritizují, kdykoliv k tomu mají příležitost. Náš demokratický systém je ohrožován dezinformacemi a e, tady i v Evropském parlamentu jsou dezinformace. Před pár minutami paní Makovej která, jak doufáme, zmizí ze všech evropských institucí, která zlikvidovala justici v Rumunsku, když byla ministriní a e, přes noc, před dne na den nahradila e, e, předchozí zástupce a změnila trestní řád bez jakýchkoliv konzultací, bez, bez rumunského parlamentu a tak dále. Ale dobře, nechejme toto stranou. Jako mladá rumunská europoslankyně nemohu akceptovat takové chování v Evropském parlamentu a myslím si, že by to tu mělo zaznít. Eh, rumunské předsednictví bude čelit řadě výzev. Je tu celá řada těžkých témat, migrace, eh, Frontex, bezpečnostní výzvy, útoky na Evropu a to jsou všechno velice významná témata. Takže jaké jsou výhledy, co se týče bezpečnostních hrozeb? Předseda přerušuje tličnici. A co se týče návrhu Frontexu, opět přerušuje aby mm, byl čas aspoň 10 minut pro každého z ministrů na odpovědi, tak opravdu je třeba dodržet čas. Takže já vás eh, poprosím. Tak já vás poprosím, jestli byste nejprve tedy zodpověděli otázky, které spadají do vašeho portfolia a za druhé pokuste se prosím eh, vytipovat ty otázky, které se týkají asilového balíčku, elektronických důkazů, kritická témata, která jsou zablokovaná, teď tady ti zpravodajové jsou, jako třeba téma Dublinu a, a podobně, takže to jsou v tom krátkém čase otázky, na které vás poprosím, abyste se soustředili a otázky, které nestihnete zodpovědět, mohou být zodpovězeny písemně. A jestli eh, si bude někdo stěžovat, tak eh, prosím, stěžujte si mě a eh, snažte se, prosím, identifikovat, co považujete za nejvýznamnější otázky týkající se toho, co může předsednictví udělat. v oblasti mm, spravedlnosti a vnitra. Takže kdo začne? Ehm, paní ministrině, prosím, 10 minut. Děkuji. Především děkuji všem europoslancům za otázky. Pokusím se rychle jich zodpovědět co nejvíce. Takže paní Mecola, děkuji za vaše úvahy a co se týče bezpečnosti evropských hranic, je tlak na vnější hranice ale v minulém roce byl ten tlak nejnižší vlastně od roku 2012, kdy tento tlak vrcholil. A individuální reakce členských zemí byla správná a odpovídající. To nutně neznamená, že je všechno skvělé a dobře funguje. A proto musíme nalézt další řešení. Musíme se poučit z minulých situací. E, úkolem předsednictví je zajistit, že e, ten legislativní hlavolam e, v komisi bude dostatečně jasný a bude odpovídat požadavkům a obavám evropských občanů a tyto návrhy by měly být rychle přizpůsobeny a přijaty eh, v prospěchu všech. Co se týče Frontexu, eh, dokončujeme jednání se třetími zeměmi. Hlavně s balkánskými třetími zeměmi. Jedná se o dohodu o implementaci stávajících právních ustanovení hovoříme o rozmístění agentury Teams na území těchto zemí, tam ještě zbývá mnoho práce. Ale v září minulého roku ehm, byl návrh na rozšíření aktivit týmu Frontexu, takže by pokrýval více eh, zemí než jenom ty, které leží přímo na hranicích EU. A já jsem přesvědčena, že tento dialog se třetími zeměmi může otevřít také cestu k jednáním s dalšími zeměmi. Pan Weitenhauser? Já se pokusím skombinovat odpověď na vaši otázku s, otáz, s odpovědí na otázku paní Augustíny. Vy jste se ptal na balíček eh, ohledně evropského asilového systému, jestli všichni souhlasíme eh, s tím, že bylo věnováno eh, mnoho velikého úsilí do mm, této problematiky, mnoho bylo učiněno k dosažení pokroku a vytipování řešení. jako předsedkyně eh, Rady pro vnitro a spravedlnost budeme se maximálně snažit eh, hledat pozitivní řešení, která mm, dosáhnou rovnováhy mezi bezpečností a solidaritou. To jsou věci, které nikdy nesmíme přehlížet. Měli jsme tu několik přístupů, přístup eh, formou balíčku. Další možnost je brát ty návrhy jednotlivě a my bychom především chtěli odblokovat aspoň některé aspekty celého toho balíčku, protože není žádná eh, jasná většina pro žádnou z těch alternativ. A proto můžeme říci, že se budeme snažit pokročit a dokončit aspoň nějaké právní nástroje, kdykoliv to bude možné. Co se týče nařízení Dublinu, Evropský parlament již schválil mandát pro eh, projednávání Mm, tohoto dokumentu. Víme, jak je důležité nalézt cestu k reformování Dublinu, proto abychom zajistili efektivnější fungování evropského asilového systému. Ehm, e, dále otázka e, Eurodac, Eh, a, a podobně. To jsou všechno významné složky a na technické úrovni budeme dál spolupracovat členskými státy mm, pro to, abychom mohli obnovit jednání s Evropským parlamentem hned, jak to bude možné. Co se týče návrhu nařízení eh, ohledně asilového řízení, budeme pokračovat v jednáních v radě. Pak další otázka se týkala problematiky modrých karet. To se taky pokusím zodpovědět. Jsem přesvědčena, že Evropský parlament velice dobře zná eh, rozpracovanost této směrnice. Ta jednání byla spíš obtížná, to musíme připustit. protože stanoviska obou institucí se značně liší. Já děkuji předchozímu předsednictví, protože oni se pokusili vytvořit celou řadu kompromisních balíčků právě proto, aby se ta jednání posunula dopředu, ale je třeba připustit, že zatím všechny pokusy neuspěly a rumunské předsednictví eh, identifikuje legální migraci jako prioritu. A ve své úvodní prezentaci jsem se na to právě snažila klást důraz. Ale budeme dál pracovat na směrnici o modré kartě a hledat možná řešení, která by byla přijatelná pro oba zákonodárné sbory. Eh, úspěch rumunského předsednictví a rady jako takové bude záviset do značné míry na podpoře členských zemí. Pan Stevens zmínil mechanismus eh, ověřování a spolupráce a korelaci mezi korupcí a tímto mechanismem. To není nutně zrovna moje eh, parketa, ale mohu vás ujistit, že velice dobře chápeme, že vytrvalé úsilí eh, ve směru k posílení eh, bezpečnosti může konsolidovat právní stát a konečně zajistit odpovídající mechanismus. A pak mám ještě jednu poznámku, ehm, ehm, co se týče Úřadu pro boj s korupcí při vyšetřování a stíhání takových případů, má dlouholeté zkušenosti a stále se věnuje rozvoji právního rámce k zajištění ehm, prevence a boje proti korupci. paní Argentíny. Děkuji za vaši otázku. Hovořila jste o krizi ve Středomoří. Samozřejmě vyvolává to naše značné obavy a projevujeme solidaritu, no, projevili jsme solidaritu v tomto konkrétním případě. Migrace zůstává jednou z hlavních dnešních výzev a proto, abychom nalezli řešení takových problémů, já jsem přesvědčená, že bychom měli reagovat koordinovaně na úrovni celé Evropské unie, aby naše akce byly konzistentní a efektivní. v rámci rumunského předsednictví Rumunsko učinilo jaksi akt solidarity a oceňuje postoj členských zemí ochotných přijmout migranty, kteří potřebují pomoc. Naše země patří mezi ty, které na základě nařízení o Dublinu Eh, eh, přijala, byla ochotná dobrovolně přijmout 500 migrantů. Vzali jsme na vědomí návrh z 4. Eh, prosince, návrh komise, co se týče těchto aspektů a jsem přesvědčená, že můžeme toto dále zkoumat a hledat provizorní řešení k, k zajištění okamžité reakce na migrační krizi. Jak jsem říkala na Koreperu 2, mezi členskými státy byl veliký zájem o tuto možnost a budeme to ještě analyzovat na nadcházejících schůzích. Pan Coelia, děkuji vám za vaše slova ohledně potřeby eh, toho, aby Rumunsko a Bulharsko se připojili k Schengenu. Amsterdamská smlouva hovoří o tom, že plná transpozice evropského AKI je povinná pro všechny členské státy, takže plná implementace legislativy, co se týče odstraňování vnitřních hranic, Rumunsko chápe přesně v tomto duchu. a takže e, vstup do Schengenu e, bylo e, pro nás jedno z, jeden z hlavních cílů a po roce 2007 a děkujeme za podporu řady institucí většiny členských států Evropského parlamentu, kteří opakovaně podporují vstup Rumunska do Schengenu a já jsem přesvědčená, že vaše podpora skutečně nám pomůže dosáhnout našeho cíle a e, jsem přesvědčená, že to také ukazuje, že Rumunsko, e, že se s Rumunskem nezachází, jak by se mělo. A jsem přesvědčená, že nedávná rozprava v Evropském parlamentu potvrzuje, že je potřeba, aby byla přijata, bylo přijato rozhodnutí rady, co se týče postavení Rumunska a Bulharska jak dobře víte, od roku 2011 splňujeme všechna kritéria a dál je splňujeme, co se týče šengenského aký. Takže si myslím, že nyní více než kdy jindy potřebujeme jednotu spíš než umělé rozdíly a rozpory mezi členskými státy. jsem přesvědčená, že všichni aktéři, včetně těch, kteří mají určité výhrady, mm, co se týče našeho přistoupení k Schengenu, musí chápat argumenty, které jsem právě zmínila. A nyní nebo v blízké budoucnosti se eh, Rumunsko ehm, chystá, že bude předmětem hodnocení naplňování aký a já si myslím, že je jedině spravedlivé k tomu přistoupit a ne zahajovat takové hodnocení dříve, než bude celý proces završen. A abychom byli přijati do Schengenu. Děkuji za otázky. Pan ehm, Zdechovský, vy jste hovořil o propojením balíčku SEKA a směrnici o návratu. Ano, já bych tady mohla jít ještě do detailu. Já již jsem zmínila, jak nám tato oblast leží na srdci, jak je pro nás důležitá. Takže návrat ilegálních migrantů z třetích zemí, kteří se zdržují v EU, je důležitým pilířem migrační politiky. Já považuji za absolutně nutné, abychom zabezpečili, aby příslušné zdroje šly ve prospěch těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A my potřebujeme efektivní normy a standardy pro návrat. Některé nástroje, které máme k dispozici, toto zopakují zobrazují a to znamená eh, nutnost reformy směrnice o návratu. My si zde přejeme eh, pokrok, my chceme jednání uzavřít, my tak abychom měli jednotný přístup k tomuto tématu a já doufám, že toto téma dotáhneme do konce. A také návaznost na balíček SEKA je velkou výzvou, o, to již jsem, o tom již jsem hovořila. Oba dva týmy spolupracují a také již identifikovali dosavadní překážky, které existovaly v průběhu jednání. Já bych mohla hovořit ještě dlouho, ale já chci dát také příležitost svému kolegovi, aby vám mohl odpovědět. Děkuji paní Makové, já jsem předpokládala, že budete chtít se dozvědět něco o Eurodaku. My jsme udělali šestý pokrok a doufám, že uděláme ještě další pokrok v této věci. takže některé od odpovědi nebyly poskytnuty, tak prosím zodpovězte je písemně a já se také omlouvám kolegům, že nebyly jejich otázky zodpovězeny. Bohužel nemáme dostatek času a nyní pan kolega ministr, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl začít ohodnocením, kterého se nám dostalo od pana Mecoli. Vy jste řekl, že místo Rumunska je v srdci EU a i my se domníváme, že tomu tak je. My vás chceme ujistit o tom, že v současné době EU je v každém případě v srdcích Rumunů. A proč? Rumuni jsou přesvědčeni o tom, že evropský prostor bezpečnosti, prosperity, do kterého směli vstoupit, je také oblast které, a prostor, kterému mohou důvěřovat. Já doufám, že jsem si správně zapsal všechny otázky, které mi byly položeny. Já udělám nyní krátkou rekapitulaci. Některé z otázek byly na mě namířeny jako na předsedu rady a jiné otázky se mě týkaly eh, z hlediska mé role ministra spravedlnosti. To jsou otázky, které mají národní dopad. Já se pokusím na tyto otázky stručně odpovědět. Vážená paní Makovej, vy jste řekla, že my chceme rozšířit oblast působnosti evropského žalobce, než tato funkce byla instalována. To jsem vůbec neřekl to by znamenalo, že bychom museli změnit článek 86 smluv. My musíme pozorně sledovat, jakou iniciativu udělá rada, jaké budou závěry rady a co řekne Evropská komise. Já jsem hovořil o budoucnosti. A budoucnost je po přítomnosti a přítomnost pro evropského žalobce začne až tehdy, když tento úřad začne fungovat dokonce na základě článku 86 by nebylo možné rozšířit oblast působnosti a není k právnímu státu. Toto téma se stále vrací. Já bych zde chtěl vám dát odpověď. Víte, vy víte a vy také vycházíte z toho, že my víme, co víme my. Právní stát má různou strukturu v různých zemích v různých dobách. My všichni se nenalézáme na stejné úrovni. A proč? Protože máme různé justiční systémy a také tradice. Právní stát se projevuje různým způsobem v jednotlivých členských státech a tato pravda je očividná, ale existují také společné rysy. Právní stát stát, jak někdo řekl, musí fungovat a sice na základě smluv. To je správné tvrzení a je to také nutné, aby tomu tak bylo. Právní stát musí fungovat tak, že se transponují společné evropské standardy. A právní stát se stále buduje já nyní nehovořím vůbec o tempu či rytmu. My se zabýváme tím, kterým směrem se musí budování právního státu obírat. Právní stát se musí konsolidovat na základě doporučení, které rekodifikuje Benátský výbor. A tato doporučení nejsou společná. A proč? Protože právní stát má různou strukturu v různých zemích. Kdyby tomu tak nebylo, pak by doporučení byla stále stejná a platila by pro všechny. Ne, právní stát musí být konsolidován tak, že se také respektuje rozhodnutí ústavního soudu. Tady nelze postupovat ad hoc. V Polsku i v Německu tomu bylo do roku 2003, že tato možnost ad hoc existovala. Právní stát se musí konsolidovat na základě judikatury a také příslušných soudních instancí i evropské charakteru. A potom se tady hovořilo o mandátu zástupce lidu. Tento mandát je propojen s podporou evropských hodnot a také zvyšování standardů a zde také nemá tento mandát za úkol eh, pošpinit svůj stát původu. A není v závorce. V současné době pracuji na Evropském trestním kodexu s ostatními zeměmi. To jsou země, jejíž standardy právního státu jsou daleko vyšší a oni postihují skutečnost, jestliže je den zástupce státu o tomto státu původu špatně hovoří. A jestliže tento zástupce státu neslouží státním e, a veřejným zájmům, pak může být sankcionován. A to je tedy konec závorky. A nyní program práva a hodnoty. My chceme u tohoto tématu udělat velký pokrok. My bychom během našeho předsednictví pokračovat v reglementačním řízení a vynášet rozhodnutí. A nyní k národnímu tématu. O tom se hovořilo opravdu obšírně. Uh, a já nemohu tuto otázku přeskočit. Vy jste hovořili o ohrožení právního státu a nezávislosti justice v Rumunsku. Jedná se o to, že je tady eh, usnesení týkající se sproštění eh, trestu trestu asi u 100 případů. Takže jak postupujeme? My jestliže máme správné informace, tak chceme takto postupovat. Já nevím, kolik e, z vás má opravdu skutečné informace o našich případech. Já vás mohu e, přes usvět, eh, také mohu vám říci, že náš ústavní soud, nejvyšší soud, eh, dodržuje veškeré právní předpisy. A tyto právní předpisy předpokládají objektivní soudní řízení od roku 2014. Ten to nejvyšší soudní dvůr tento postup neakceptoval. Čtyři nejvyšší eh, státní zástupci byli náhodně vybráni a proto to řekl nejvyšší soud, že tento soudní postup neodpovídal právu od roku 2014. A potom eh, také ústavní soud řekl, že existoval právní konflikt, protože státní zástupci uzavřeli dohody s jinými orgány a také některé své pravomoci přesunuli na jiné orgány, které potom zahájily trestní řízení. A my nechceme, aby někdo kvůli formálním chybám nebyl potrestán a v současné době je to však jinak. Nemůžeme nikomu říci, že váš rozsudek nebyl schválen eh, právním způsobem a vy přesto zůstanete ve vězení. To se netýká pouze těch, kteří byli odsouzeni, ale také těch, kteří nebyli odsouzeni, kteří byli osvobozeni. A my nyní budeme prověřovat, eh, eh, zdali se postupovalo opravdu spravedlivě. A to chceme také to chci také zdůraznit. Netýká se to pouze odsouzených osob, veškerá soudní řízení z této doby neprobíhala formálně správně a podle práva. Potom tady byla otázka, jak respektujeme doporučení Benátské komise. Ano, my je respektujeme tak, jak byla formulována. My, se, my respektujeme ústavně právní požadavky. Benátská komise řekla, že ne, smí být eh, vrchní soudy odsuzovány kvůli určitým odchylkám, protože by přišly určité svobody při provádění svého mandátu. Eh, naše zákony předpokládají, že státní zástupce může odejít po 20 letech do důchodu. A Benátská komise byla tímto faktem velice překvačena. My jsme proto zákon změnili a dnes to vypadá tak, že státní zástupce nemůže jít po 20 letech odejít do důchodu. My máme 20 tisíc státních zástupců a kdybychom, kdyby bývali odešli v roce 2015 do důchodu, pak bychom měli málo státních zástupců v Rumunsku. Existují zde ještě další otázky a mnoho pochybností, které jsem zaznamenal. Já jsem se snažil k ním vyjádřit eh, po tematických skupinách. Pokud se mi to nepodařilo zodpovědět všechny otázky, pak využiji možnost zaslat vám písemné odpovědi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, kolegové. Prosím, pokud máte pocit, že vaše otázky zůstaly nezodpovězeny, tak nás informujte. Neberte to tak, že nikdo nechtěl zodpovědět vaše otázky, jenom řekněte, které otázky chcete ještě zodpovědět a já je předám oběma ministrům. Děkuji vám oběma. Pane Koeli, vy máte procedurální připomínku? Ano, pane předsedo. Vy jste správně řekl, že jste ministry požádal e, o písemné odpovědi. Byla tady velice důležitá otázka ze strany řady kolegů a to se týká priorit předsednictví v legislativních věcech. Poslední zasedání bude v Dubnu ve Štrasburku. Rada rozhodla, že už nebude zahajovat nové trialogy po únoru a je tedy důležité, aby ministři řekli tomuto výboru, které legislativní složky hodláte uzavřít během svého předsednictví. Pro nás je to velice důležité. Děkuji. Tak to nebyla procedurální připomínka zcela zjevně, ale eh, jste zkušený a respektovaný poslanec, takže se to pokusíme vyřešit. Je třeba mít na paměti, že eh, se rychle domluvají schůzky, předsednictvo, ministři, nás postupně informovali, jaké budou prioritní složky. Ta situace je velice intenzivní, jak víme, protože eh, je třeba se na tom dohodnout s námi, se zpravodaji. Mohu říci, že to je proces, který určitě probíhá. Možná bych poprosil, kdybych se zeptal teď ministru, aby nám to řekli teď, tak asi uh, by to nebyli schopni učinit k vaší spokojenosti, ale jde tady o to, co mohou dokončit do dubna, co nemohou dokončit do dubna. A máme eh, řadu témat, která jsou eh, otevřená, některá jsou zablokovaná. Oni tedy toho teď mají hodně ve svém předsednictví. A nejde jenom o otázky spravedlnosti. Já jsem o tom s ministry diskutoval, oni si jsou toho vědomi. Tak nevím, jestli chcete rychle odpovědět teď. A omlouvám se kolegům panu Lenarcovi a panu Nunovi, který mají další bod. Chcete tedy ještě stručně zodpovědět tyto otázky? Jenom pokud jde o ty legislativní priority, Paní ministrině, prosím. Pak bychom ten bod ukončili. Domnule președinte, mulțumesc de, domnule europarlamentar pentru întrebare. N-am vrut să evit răspunsul. Děkuji, děkuji, pane Coelho. Já jsem se nechtěla vyhýbat odpovědi. ale myslím, že ve své prezentaci jsme jasně ukázali, že chceme pokračovat se všemi legislativními složkami. Všechny jsou důležité a všechny bychom chtěli dokončit. Je mm, pro mě obtížné vám sdělit přesné číslo, kolik eh, těch témat chceme uzavřít, protože v tom nejsme sami. Fungujeme v partnerství Rada, Komise, Parlament – a musíme tedy být schopni předjímat, co dokáží udělat další partneři. A kdybych vám měla poskytnout odpověď teď, bylo by to trošku nejisté, ale chci vás ujistit, že chceme opravdu postupovat rychle u všech eh, těch témat. Všechna považujeme za důležitá. A když premiérka představovala priority v Evropském parlamentu, tak říkala, že přístup rumunského předsednictví během těchto měsíců bude ambiciozní a zároveň realistický. Nesmíme zapomínat, že čas je nejdůležitější, musíme tedy postupovat rychle a vést trialogy, a snažit se dokončit co možná nej, nejvíce témat. Ano, samozřejmě některá témata jsou si rovnější než jiná, jak abych parafrázoval George Orwella. To je jasné, ale také je jasné, že předsednictví, na rozdíl od toho, co řekl předseda komise, je dobře zorganizováno, je efektivní a angažuje se zpravodajové, například klíčová otázka týkající se Dublinu a souvisejícího balíčku. Eh, oni to musí nějak řešit. Zajímá je, eh, co se bude dít. Eh, to se týká dalších témat. Elektronické důkazy, EPPO. Je to opravdu velký počet složek, které jsou ještě otevřené. A Některá, některé jsou zablokované, některé ne. Spravodajové se snaží, parlament se snaží i na nejvyšší úrovni. Já jsem přesvědčen, že eh, se to bude snad realizovat. A je tedy třeba, abychom se dozvěděli, na co se bude tlačit, jaké trialogy budou zorganizovány. To je otázka, kterou si klade celý parlament. Možná to je tedy ten nejdůležitější legislativní boj, který dnes probíhá, protože v jiných oblastech třeba nedochází k takovému zablokování, jako, jakému čelíme my. No, paní Makové, vy nemáte procedurální připomínku, že ne? Upřímně řečeno, už ne. Já vím, že to nebude procedurální připomínka. Říkám, že to bude k věci, ale to není procedurální připomínka. Prosím, pomozte mi, opravdu. Mohu dostat 20 vteřin. To je nějaká psychologická válka. Mé jméno bylo tady zmíněno co kdybyste mi pomohla? To už bych byla skončila. Ne, chci říct, že tady máme zpravodaje, stínové zpravodaje. Někteří už odešli a oni opravdu se hodně soustředí prioritně na tato témata. A oni tedy spolupracují s předsednictvím a předsednictvo také na tom tvrdě pracuje, jak o tom mluvil pan Coelho. Takže já bych skutečně tento bod eh, vzal tak, že takto můžeme hezky zakončit naše jednání s ministry. Bude to tak v pořádku? Nikoli. To jsem tušil. Já chci jenom říci, a pak už tady nebudu hovořit, že hájím svou zemi Děkuji. Tak jste mě skočila do řeči, dobře. Paní Wikström je také zde, další kolegové, kteří eh, se hodně angažují a předsednictví tedy odvádí náročnou práci. Musíme tedy vycházet z toho, co říkal pan kolega. Děkuji zpravodajům a stínovým zpravodajům. Prosím, zůstaňte všichni pozitivně naladění, abychom mohli udělat co nejvíc práce. Děkuji ministrům, jejich týmu. Ano, toto je teprve začátek. Budeme ve výboru intenzivně pracovat. Děkuji vám oběma, pane Toadere a paní Danová. Děkuji. Dobře, kolegové. Eh, takže máme hlasování v 11.45. Děkuji panu Lenart otcovi eh, za trpělivost. Teď budeme hovořit o interoperabilitě, o, budeme mít tady informaci z trialogu. A kolegové, prosím vás o klid, abychom se mohli pustit do dalšího bodu. Takže, pane Elenarsi, děkuji, pane předsedo. Budu stručný, tak abychom získali čas. Omlouvám se jménem kolegy spoluzpravodaje eh, Mela, který bohužel je nemocen, takže nemůže přijít, ale já vás tedy stručně informuji o probíhajících trialozích jménem nás obou. To téma je interoperabilita. Eh, ta práce velice pokročila. V říjnu jsme hlasovali na výboru Libe, pak proběhly čtyři trialogy za rakouského předsednictví. Poslední trialog se konal 13. prosince, kdy jsme dospěli k dobrému vyváženému kompromisu u všech nedořešených politických otázek. Byl to společný eh, rejstřík totožností pro identifikaci, který by měl být eh, dostupný orgánům činným trestním řízení. E, dospěli jsme tedy v této věci k dohodě, která by měla zachovat efektivitu systému, ale zároveň by měla zajistit to, že ty údaje se budou používat ke konkrétním účelům. Poprosil bych paní Makovej, kdyby také šla jednat ven. Prosím kolegy o klid, říká pan předseda. To znamená, že se nám podařilo zachovat efektivitu systému, ale také to, že ty údaje budou používány eh, pouze k těm specifickým účelům. Interoperabilita by neměla znamenat obcházení pravidel o přístupu, eh, která eh, se týkají systému jako systém vstupu, výstupu nebo šengenský informační systém. Také je třeba říci, a to je nová věc, kterou jsme hodně zdůrazňovali jako Evropský parlament, je, že se nám podařilo přesvědčit radu, aby se tam zahrnul mechanismus, který umožňuje subjektům údajů snáze se dostávat k údajům a požadovat třeba jejich vymazání nebo opravu. Další kroky. Od posledního trialogu v prosinci práce pokračuje na technické úrovni. Ještě jsme nedospěli k výsledkům. Některé body jsou ještě otevřené, například práva eh, subjektů údajů na informace nebo kdy um, tento návrh uh, bude, uh, od kdy bude účinný. Ještě budeme potřebovat kompromisy, uh, abychom měli podporu z obou stran. Další trialog, snad poslední, bude za rumunského předsednictví, tedy 5. února. A my budeme doufat, že se nám podaří to téma uzavřít. A je to vlastně samo o sobě úžasná, protože eh, návrh komise přišel v prosinci 2017, teď je leden 2019, takže uplynul, eh, eh, uplynul něco málo přes rok a to všechno by nebylo možné bez velice dobré spolupráce se všemi stínovými zpravodaji. Eh, velice také se snažili zaměstnanci politických skupin, sekretariát výboru. Libe opravdu odvedli skvělou práci a také tady bylo velké zapojení organizací jako EDPS, Agentura eh, základních práv eh, a další agentury, také pracovníci komise. Všem bych chtěl poděkovat a těším se na to, že se to podaří v únoru dokončit, abychom v dubnu mohli hlasovat. Děkuji vám za tuto zprávu z trialogu. Cecilie, chcete vystoupit k tomu nebo k samostatnému bodu? Prosím, k tomu. Ano, přesně k tomuto bodu. A myslím, že je nejvyšší čas, abychom také diskutovali jako tým. Ten tým pod vedením kolegy Lenera může být hrdý na to, jak daleko se dostal a já bych vám chtěla opravdu poděkovat za extrémně um, efektivní a příjemné vedení. A um, takže um, ten balíček interoperability, myslím, dosáhl i v trialogu dobrých výsledků. Několik našich obav vyplývající z návrhu komise se vyřešilo velice mm, otevřenou a poctivou cestou, zvlášť co se týče eh, mm, ukládání společných identit, eh, rejstříku identity a hodně jsme pracovali na několika pojistkách, které by zajistily vhodné eh, o fungování interoperability. Myslím, že zpravodaj a my všichni jsme se snažili, aby mm, se zapracovaly názory všech a pozměňovací návrhy. A já osobně, podobně jako celá moje frakce, jsme rádi, že se podařilo tam zahrnout ochranu dětí, zajistit základní práva pro občany EU, jakož i pro občany třetích zemí, informovat osoby o e, datech, e, která jsou o nich ukládána. Samozřejmě zůstávají další otázky k diskuzi na politické úrovni, ale těším se, že jednání by mohla být dokončena během tohoto mandátu, čím dřív, tím líp, proto abychom také zlepšili výměnu informací mezi členskými státy a abychom zajistili, a to je vůbec cílem všeho, abychom zajistili bezpečnost pro všechny e, na tomto kontinentu. A děkuji Děkuji vám, Žerome. Děkuji, Cecílie. Někdo další k interoperabilitě? Není tomu tak. Dobrá, děkuji. Děkuji vám za vaši práci i za informace a výsledky. Dobrá, děkuji kolegové. A nyní můžeme přistoupit k bodu 7, což je společný evropský asilový systém a e, zpráva o jeho provádění. Je to prezentace studie, dále která e, byla vypracována. Tak počkám, až se kolegové k nám připojí, čili je to společná rozprava o fungování společného evropského asilového systému um, a následuje po rozhodnutí eh, koordinátorů, aby eh, komise pravidelně mm, hodnotila fungování tohoto nástroje a my se tady mm, dozvíme mm, nebo seznámíme s přehledem, který máte také ve svých dokumentech. Já mm, přeskočím svůj úvod, který byl původně hodně dlouhý a pustíme se rovnou k věci. Někteří kolegové um, očekávali, že mm, někteří kolegové musí v 11.45 odejít, takže um, první takže budeme muset eh, jim dát slovo dříve. Uh, takže já tady trošku přeskakuji, mm, protože v 11.45 začne hlasování. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Jestli to dobře chápu, komise má stručně představit práci, kterou jsme udělali mm, v souvislosti s prováděním ze stávajících nástrojů společného evropského asilového systému. Také chci využít této příležitosti, jak jsem to pochopil, a to je taky snad cílem této diskuse, abych vysvětlil, proč specifické zprávy nebyly přijaty k um, provádění uh, SEAS uh, v souladu uh, s dopisem, který jste uh, posílal uh, komisaři Avramopoulosovi před Vánocem. Eh, takže řekl bych eh, k tomu pár slov. Eh, komise se staví velice odpovědně k otázce provádění silové legislativy a to se týká všech nástrojů zahrnutých v azylovém systému a mm, Mm, pokračuje v tom eh, bez ohledu na probíhající jednání o reformě azylového systému. V tomto kontextu komise mimo jiné uspořádala expertní setkání s členskými státy eh, kolem eh, interpretace a transpozice směrnic a eh, ohledně eh, praktické aplikace jednotlivých nástrojů. Eh, několik kontaktních výborů se konalo, kde se setkali experti členských zemí a další subjekty podle potřeby a mm, sekretariát Libe také byl informován a byl, byl přizván Evropský parlament. Eh, vytvořili jsme také několik studií o provádění a praktickém provádění systému i o opatřeních pro transpozici, které členské státy přijaly. Zorganizovali jsme také několik misí do terénu, do členských zemí, abychom projednali s, s členskými zeměmi nedostatky v provádění a abychom se na vlastní oči podívali, jak to funguje. E, proto především, abychom o, identifikovali opatření, která by mohla situaci zlepšit v některých případech. V některých zemích e, skutečně potom e, proběhly určité změny a e, e, úřad EASO přijal opatření na podporu členských zemí a e, také v komisi došlo k přijetí právních kroků, ovšem ve velice omezené míře, co se týče neplnění povinnosti. Tam, kde zřejmě ke změnám nedojde. Komise také pomáhala mm, mm, řídit mm, aktivity a z, úřadu na podporu systému azylu. Spolupracovali jsme s příslušnými agenturami v rámci praktické pomoci v terénu, především v Řecku a v Itálii, ale také v Bulharsku a na Kypru. A Ehm, pomoc proběhla také formou školení eh, pro příslušné orgány členských zemí. A co se týče praktických hm, pokynů pro asilové orgány, členských zemí máme dva výrazné příklady. Je to vypracování takzvaných přijímacích norem ze strany agentury, tak aby byly přijaty jednotné normy. Někdy se jedná o velice technické aspekty eh, těch přijímacích podmínek a dále ehm, eh, zprávy Eh, členských zemí o, při, o přijímání eh, azylantů a dále eh, zprávy o ochraně a konvergenci a uznávání rozhodnutí. To je proces, který právě začal a bude to významná součást práce agentury. A konečně bylo tedy zahá, byla zahájena řízení pro porušení povinnosti členských zemí, um, takže několik statistik. 62 řízení je v běhu, Eh, proti členským zemím pro porušení asilového systému. Většina z nich se týká transpozice, tedy provádění, nekomunikování, ne, nezdělování případů. Většina tedy těch případů stále běží eh, s tím souvisí také dokončení té studie o provádění Eh, členskými státy, o které jsem hovořil. A co se týče ustanovení o, o eh, reportingu, o, o informování, eh, jsou to ustanovení, která, na, na kterou nás tento výbor upozornil a žádal, aby komise Ehm, případně eh, navrhla změny, které budeme považovat za potřebné. Ve skutečnosti eh, to, co se stalo daleko rychleji, než jsme čekali po přijetí eh, nástrojů druhé generace v azylovém systému, že uprchlická krize poukázala na zjevné nedostatky v platných eh, azylových eh, nástrojích, takže komise mm, dospěla k závěru, že jsou potřeba významné změny v existující legislativě. A tyto závěry jsme dali do sdělení z dubna 2016 a eh, byla navržena celá řada pozměňovacích návrhů do všech nástrojů v květnu a červenci 2016. Ehm, brali jsme v potazu zkušenosti z oblasti provádění nástrojů, nicméně eh, to trošku narušilo další jednání eh, pro komisi, proto aby nás, eh, následně po přijetí těchto legislativních návrhů byly přijaty zprávy o aplikaci těchto nástrojů a a přijetím, účelem přijetí těchto zpráv bylo vysvětlit potřebu eh, legislativních změn. A abych to doplnil, tak všechny asilové nástroje, které komise navrhuje zrevidovat, doprovázela eh, vysvětlující memoranda, která mm, podrobně popisuje Eh, popisovala eh, problémy se stávajícím aký, které vedly k potřebě tyto nástroje novelizovat. Myslím, že tím jsem vyčerpal čas a tím bych skončil. Ano. Já se omlouvám, že jsem vás žádal opravdu stručnou prezentaci a děkuji vám za stručnost. A nyní se eh, budeme zabývat dalším bodem a zde bude prezentace Eh, paní doktorky Van Bageloy a dalších, eh, a to je z výzkumné služby Evropského parlamentu. Takže prosím vás o vaši prezentaci. Děkuji vám. My již jsme představili studii 7. ledna a dnes se chci, chci navázat na to, kde jsme skončili a týká se především spolupráci v oblasti azylu a také na dopady této spolupráce. Klíčové body dnešní prezentace jsou následující. Tato studie se zabývala překážkami eh, v průběhu Asylum Journey, což znamená, že tady je nedostatek legálních cest a také nedostatek eh, úsilí v oblasti záchrany. A potom druhý bod eh, je ten, že další akce na evropské úrovni může také mít dopad na výzvy v souvislosti se splněním společných cílů a za třetí potřebujeme širší a další akce v oblasti právního státu a v řízení hranic. Jak již bylo zmíněno, tak tato studie není přípo, propojena s legislativními akci, eh, akcemi na stole, ale to se týká celého průběhu migrace. Tady to vidíte na této to folii. A nyní překážky, které studie identifikovala, jsou v souladu eh, s překážkami, které již jste diskutovali diskutovali a to je například nedostatek eh, legálních cest, eh, jak žádat v Evropské unii o eh, mezinárodní ochranu, tak je, je tady jsou omezené služby, a které se týkají především sociální a ekonomické integrace e, uprchlíků a potom také máme málo e, monitorovacích mechanismů týkající se ochrany základních práv a potom tady máme také nesoulad se základními právy. Tím se budu dále zabývat. A nyní další folie. Zpráva rozlišuje mez, eh, eh, rozlišuje dopady na individuální úrovni, potom obecné úrovni a na úrovni členských států. Tady vidíte tři šipky a ty sledují celý průběh migrace. A jsou tady určité překážky eh, v oblasti žádosti o, žada, o azyl a to znamená, to je to, co již jsem zmínil, že máme nedostatek legálního vstupu do EU a to vede k tomu, že lidé přicházejí ilegálně a to vede například k velkým obětem na životech. A pak tady máme právo na azyl a také se to týká především nerespektování základních práv v zemích původu. A právo na azylu může být podkopáváno tím, že máme nedostatky také v dublinském systému. A my bychom také měli zmínit práva dítěte, která nejsou v této souvislosti respektována. Potom poté, co došlo k uznání, pak tady je celá řada ekonomických a sociálních práv, včetně práva na práci, což není v současné době respektováno, protože tady není dostatečná podpora. A potom potom je tady také princip non-fulman. Takže společně E, můžeme tedy e, dospět k tomu, že existují ekonomické dopady na úrovni EU a členských států. Já je rychle projdu. E, tady mm, máme také dopady eh, nelegální migrace a toto vede ke společným nákladům. To se týká také například eh, oblasti přechodu přes hranice, tedy prevence nelegální migrace. A eh, je tady celá řada problémů v souvislosti s lidskými právy. A za třetí jsou tady také e, náklady e, v oblasti e, nelegálního zaměstnávání. A Potom tady máme také po aplikaci, po uznání je, jsou tady různé překážky, například v sociální oblasti. Celkové náklady se odhladují asi na 49 miliard za rok. A nyní máme možnosti a jedna z těchto možností je zavedení humanitárních víz, což navrhl parlament v listopadu a v současné době na tom komise pracuje. Dále za druhé rozšíření mandátu Evropského asilového podpůrného úřadu. Třetí možnost eh, eh, souvisí eh, s tím, že jsme měli uprchlickou krizi a proto chceme zlepšit monitorování společné asilové politiky a e, za čtvrté e, se, je to také efektivní přeskum asilových žádostí, což také souvisí s další integrací těchto uprchlíků a za páté je to posílení přístupu k zaměstnánosti a potom Eh, také je tady přístup EU k mezinárodní konvenci. Takže další akce v této oblasti by také zabezpečily lepší soulad s mezinárodními hodnotami, také by toto vedlo k nižší ilegální migraci, vedlo by to ke snížení nákladu na zprávu hranic také by to vedlo k rychlejší sociálně-ekonomické integraci uprchlíků a žadatelů o azyl a to by také posílilo ochranu lidských práv v zemích návratu. Tyto možnosti jsou tedy široké, ale také to něco stojí. To souvisí také s tím, že bychom potřebovali další lidské a finanční zdroje, tak abychom navýšili kapacitu asilové agentury a také eh, na zvýšení eh, počtu eh, členů úřadu při integraci azylantů. A eh, také bychom měli aktualizovat informační systémy o EU a také by se měly v této souvislosti zlepšit jazykové programy. Takže výhody těchto politik by vedly k 20 eh, eh, miliardám za rok, tedy byly, bylo by to pozitivní číslo. A nyní ještě kolega se vyjádří k dalším tématům. Prosím, přehoďte prezentaci. Děkuji. Já se zaměřím na přístup, který se zabývá spíše ekonomickým, ekonomickým hodnocením. Tato studie je jedinečná svým ambiciozním eh, rozsahem, protože začíná už eh, příjezdem, ale i až do fáze po podání žádosti. Máme řadu studií týkající se třeba právních věcí. Tady se snažíme opravdu zohlednit právní i ekonomické otázky. Měli jsme různé zdroje informace, například statistiky Eurostatu, další zajímavý, eh, zajímavé zdroje jsou zde uvedeny, to jsou třeba i zprávy Evropské migrační sítě a podobně. My jsme vytvořili databázi různých ukazatelů a na základě toho jsme vytvořili odhady. Kromě této databáze jsme také měli eh, takový širo, širší rámec. Soustředili jsme se na devět nedostatků a bariér během té cesty k azylu. Eh, to pak jsme tady vybrali ještě klíčové, čtyři klíčové věci, které souvisí s těmi devíti bariérami a to je v pozadí problému. Jednak špatné řízení a koordinace. To souvisí s různými bariérami. Druhá klíčová věc to je špatné zohledňování individuálních potřeb a preferencí. Třetí klíčová věc je nízká předvídatelnost azylového řízení. To je záležitost, kterou jsme převzali ze studie OECD, jež se zabývala efektivitou soudních řízení a jejich předvídatelností. Je tady eh, vlastně rozdíl v, v mírách uznávání v jednotlivých státech a to způsobuje nízkou předvídatelnost. No a čtvrtým problémem je rasismus a xenofobie, což vychází z dalších studií. Tyto čtyři otázky potom mají šest, pardon, pět typů dopadů. Je tady ještě šestá kategorie základní práva, to jsme neposuzovali v této studii. A tyto dopady pak lze rozložit na dopady na jednotlivce a společnost. To jsou to vlastně dvě strany jedné mince. To je vidět v těchto obrázcích. Když se přepodíváme na další, Tady vidíte čísla, jak těch devět bariér ve spojení s šesti typy dopadů eh, fungují dohromady a jaké jsou celkové výsledky. Když se podíváme na první řádek, nedostatek legálních eh, kanálů, vidíte, že to má dopady ve všech šesti typech dopadů. A na základě tohoto zmapování jsme potom eh, vytvořili kvantitativní odhady. Mám, myslím, čas na jednu z politických variant. My jsme ale dělali um, analýzu pro sedm politických variant. Takže já, ta první varianta, to jsou humanitární víza. E, to souvisí i s návrhem výboru Libe. A u této politické varianty jsme zkoumali související náklady a to, ty náklady to jsou především lidské zdroje, které potřebujeme na zkoumání žádostí a poskytování právní pomoci a překladu. Pak tady také e, jsou náklady související se bezpečnostním screeningem. Pokud jde o přínos, předpokládáme, že by došlo ke 20% snížení nákladů oproti statu quo. A Takto jsme odhadli celkové čisté přínosy 6, na 6,2 miliard eur ročně. A to by byl tedy přínos pro Evropu, kdyby tuto variantu aplikovala. Myslím, že máme málo času, tak prosím, přeskočme na úplně poslední obrázek, to jsou závěry. Celkově tedy se domníváme, že nedostatky a bariéry v evropské azylové politice mají velké náklady pro jednotlivce i společnost. Negativním zjištěním, nebo to je negativní zjištění, ale eh, pozitivní věc je, že eh, je tady celá řada politických možností, jak Evropa může tyto nedostatky odstranit. Očekáváme, že poptávka po azylu se bude dále zvyšovat a je tedy třeba se podívat na tyto politické varianty kriticky. My jsme této zprávě provedli předběžné hodnocení, ale je třeba samozřejmě to dále rozvinout eh, a analyzovat. Studie říká, že ty politické varianty, které jsou efektivní, eh, jsou ty, které řeší vlastně příčiny těch bariér a nedostatků, eh, tak je třeba propag- propagovat, podporovat koordinaci, zlepšovat zohledňování individuálních potřeb, zvýšit předvídatelnost azylových řízení a podpořit ochranu jednotlivců. Děkuji všem expertům. Doufám, že to bylo pro kolegy užitečné. Děkuji i Stevenu Ránovi eh, z komise, doktorovi Vambalegojovi, doktorce Fernandez a také doktorce Navara. Děkuji našim expertům a jsem potěšen, že jsme uh, si to mohli vyslechnout. Vy prezentace i uh, rozešlete kolegům, takže to bude také užitečné. Kolegové, Omlouvám se, ještě dva poslanci si chtěli vzít slovo paní Grisbeck a pan López Aguilar. Takže Natalí a potom Juan. Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Děkuji za tyto prezentace, i když jsme neměli dostatek času eh, na diskusi. Myslím si, že to je cesta, jak řešit situaci v Evropě. Je to velice zajímavé a já velice často právě zmiňuji náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu na různých schůzích je třeba bojovat s mnoha mm, fake news a s útoky nacionalistů na to, co dělá Evropa. Čísla, o kterých jste hovořili, jsou opravdu výmluvná. Pokud jde o náklady na status quo v otázkách azylu, pokud jsem to dobře pochopila, je to téměř 50 miliard eur. Samozřejmě to říkáme na všech schůzích, chceme postoupit eh, s reformou azylového práva, ale to asi nemusím opakovat zde, že to neblokuje parlament, ale spíše eh, rada. Možná jenom jednu stručnou otázku, protože nemáme dost času. K první části zprávy tam poukazujete na neexistenci legálních cest a na rizika, která to znamená eh, pro dané osoby a především to jsou rizika, eh, která znamenají, že z toho těží akorát převaděči. A můžete mi prosím velice stručně sdělit vaše závěry, eh, nebo třeba písemně, eh, týkající se odhadu přínosu mechanismu humanitárních víz, zda by to mohlo tyto situaci vyřešit a jak. Děkuji, Natalie. Juan. Děkuji, budu stručný. Víme, že e, máme e, časové omezení, čeká nás hlasování velice e, konkrétní otázky pro oba zástupce komise. Za prvé, byla tady zmínka o velkém počtu řízení pro porušení práva. A už jsme říkali mnohokrát, že pro eh, důvěryhodnost EU není nic horšího než tento rozdíl mezi evropským právem a chováním členských států, které eh, přímo porušují, nejen ignorují, ale přímo porušují evropské právo. Máme tady účinné platné právní předpisy, které jsou porušené. Jsou dostupné informace o těchto řízeních, o porušení práva? Eh, je to veřejná informace? Můžeme někde to najít? A je nějaký členský stát, kvůli, proti kterému není vedeno řízení pro porušení evropského asilového práva? A druhá otázka, viděli jsme tu prezentaci eh, situace a jednou z výzev nebo je s jedním z problémů, je to, že někdy ty návraty jsou neúčinné. Tak to, to bylo citováno. A málo kdy se říká, že čísla návratů jsou poměrně vysoká ve skutečnosti. V mnoha zemích je více návratů než nezákonných migrantů, kteří se dostanou do té dané země. A jak je to tedy vysoké eh, u některých států, ty učené návraty, protože v některých zemích je více těch návratů než vstupů migrantů. Děkuji. To byly velice zajímavé otázky Natalie a Juana. Na komisi máme hlasovat v 11.45 citlivé hlasování, takže budeme muset zaslat odpovědi písemně, protože Bohužel nebudeme mít čas na odpovědi. Bylo by možné, prosím, poskytnout písemnou odpověď. My vám předáme jejich mailové adresy. Děkuji tedy ještě jednou Stevenovi a celému týmu za informace. Kolegové, budeme hlasovat v 11.45, to je za minutku. Prosím, ujistěte se, že máte hlasovací karty, protože některá hlasování budou citlivá, elektronická a pokud jsou tady náhradníci, prosím, opatřete si hlasovací karty a pokud je nemáte, opatřete si je co nejrychleji, anebo mi případně informujte, pokud se vám je nepodaří získat. Thank you. And we'll start in, uh... Děkuji a začneme za pár vteřin. Uh, Kolegové, takže jste připraveni? Můžeme přistoupit k hlasování? Jsou koordinátoři připraveni? Vidím, že tady mnoho lidí stojí, takže prosím, posaďte se, ať můžeme začít. Okay, colleagues, um, we begin on the, the voting. Uh, takže začneme bodem 9 vytvoření eh, Evropské sítě styčných důstojníků. pravodajem je paní Kienge. Chcete se síl slovo něco říci před hlasováním? Dobrá, takže prosím. Děkuji, Klode. Já bych jenom chtěla poděkovat sekretariátu a všem spolupracovníkům za vstřícnost, otevřenost, kterou prokázali během této práce. Děkuji. Thank you very much, Okay. Děkuji. Takže budeme hlasovat 39. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Už se všichni usadili a hlasovali, takže prosím, vložte tam karty, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 40, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 1 pro. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 3. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. E, návrh 150, 125. E, e, hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 4 pro, tedy zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 127. Zahajuji eh, hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 147 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato 150 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat kompromisní návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 160. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ehm, schváleno 163. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 173 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 174 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh. Um, ehm, 11, kompromisní návrh 11, hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 180, zahajuji hlasování. u pozměňovacího návrhu 180 má EPP o jeden hlas víc. To může být kdokoliv. Teď máte zase ohlas méně. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Poz... Pozměňovací návrh 190, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 197, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Můžeme hlasovat en bloc 198 až 201. Takže ano, budeme hlasovat en bloc. Můžem? Nemůžem? Nemůžem. Dobrá, 198 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 199 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 200. zájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl také zamítnut. V kompromisní návrh 14 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 15. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 214. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Vodní ustanovení 41. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh byl zamítnut, 42. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto a 46. Hlasujeme. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 16. Hlasujeme. Končím hlasováním. Návrh byl přijat. 51. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto kompromisní návrh 17. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat kompromisní návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat kompromisní návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 21. Hlasujeme. Končím hlasování. Ehm, přijato 22, kompromisní návrh, hlasujeme, končím hlasování. Návrh byl přijat, kompromis 23, hlasujeme, končím hlasování. Návrh byl přijat, kompromis 24, hlasujeme, končím hlasování. Přijato 71, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 73 a 8 jsou totožné. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijatý. Kompromisní návrh 25. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh přijat. 76 hlasujeme. Končím hlasováním. Zamítnuto. 77 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 26. Ještě ne, 78, návrh 78 hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 26. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Návrh 82. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 27 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 28 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 29 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompro, eh, návrh 90. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 30. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 33. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 34. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato kompromis 35. Hlasujeme. Končím hlasování. Takže to bylo přijato a nyní budeme hlasovat o e, celém textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to přijato 38 hlasy proti 11, 5 se zdrželo a takže rozhodnutí e, vstoupit v jednání. E, tedy nyní hlasujeme o rozhodnutí vstoupit v jednání. E, hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. 39 hlasů pro, 13 proti, 2 se zdrželi, takže návrh byl přijat. Congratulations to the rapporteur. Blahopřeji zpravodaji. A nyní máme na programu další hlasování. zřízení nástroje předstupní pomoci NPP3. A spravodajkou je paní Podil a nebude hovořit, takže přímo přejdeme k hlasování. Kompromis 1, zahajuje hlasování. Končím hlasování. schváleno. Devadesát, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 90. Pan předseda se omlouvá. Ano, je to tak v pořádku. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 90, končím hlasování a to je zamítnuto. A nyní 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 92. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 94. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 95. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní budeme hlasovat v bloku od 98 až po 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A není jedna. Končím hlasování o 121, zamítnuto. 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 127. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní identické pozměňovací návrhy 128, 129. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Bodu od, body odůvodnění 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 pro. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 19. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 21. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Máme tady hodně bodů o důvodnění, omlouvám se. A nyní zahajuji hlasování o 30. Končím hlasování. Zamítnuto 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 36. Hlasujeme. Končím hlasování zamítnuto. Jednička, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 40, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 41, zahajuji hlasování, končím hlasování. schváleno 42. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A nyní v 47 zahajuji hlasování. 46 byla schválena a nyní 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 3. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 53. Eh, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno 55. Eh, Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 56. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 57. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 58. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 59. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Hlasujeme. Končím hlasování. Já nevím, proč musíme procházet tímto očistcem. A nyní další pozměňovací návrh 63, eh, schváleno 62, eh, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 63, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 64, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 4. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 68. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. A pětka zahajuje hlasování. Končím hlasování. a to bylo také schváleno a nyní závěrečné hlasování o pozměněném textu jmenovitě. Budeme hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno 38 pro, 4 proti, 10 se zdrželo, blahopřeji zpravodaji. A nyní další hlasování provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. Paní Grapiny byla zpravodajkou, chcete se vyjádřit? Ne, není tomu tak? A nyní přejdeme k pozměňovacím návrhům 2 a 6. Budeme hlasovat unblock. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tři. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Čtyři. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 9. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 10. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 11. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno a závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno 54 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti. Blaho přeji zpravodaji. Um, so, um, okay, colleagues, so the next vote. Kolegové, <clears throat> další hlasování, to je jediné hlasování o zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí. Je to tematika ECRIS, Evropský informační systém rejstříku trestů. Spravodajem je Daniel Dalton. Než budeme hlasovat, chce pan Dalton něco říci? Jenom stručně. Chci především poděkovat všem kolegům, kteří na tomto tvrdě pracovali. Když jsem se toho zhostil před dvěma roky, bylo mi řečeno, že to je bezproblémové eh, téma a ukázalo se, že platí pravý opak. Ale ta spolupráce byla velmi dobrá. A všechny skupiny musely ustoupit ze svých výchozích pozic a shodnout se na kompromisu a myslím si, že teď eh, tady máme před sebou kompromis, který samozřejmě nakonec musel být přijatelný pro všechny. Děkuji všem. Děkuji, ale já myslím, že v Libe žádná jednoduchá témata neexistují, jak už určitě dobře víte. A e, ještě nás další čekají. Děkuji, děkuji e, všem, kteří na tom pracovali. Budeme tedy rovnou hlasovat o textu e, dohody, která vysvětlí výsledkem interinstitucionálních jednání, zahajuje hlasování.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 Končím hlasování. Přijato 34 hlasy pro, 11 proti, 9 se zdrželo. A nyní budeme hlasovat o směrnici. Omlouvám se, zpravodaj, měl jsem to řádně oznámit. Takže teď hlasujeme o směrnici. Prosím, kolegové, ještě jednou se omlouvám zpravodaji. Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato 37 pro, 8 proti a 9 se zdrželo. přejeme zpravodaj. That's the end of voting time? Mm, yes. Tím skončilo hlasování a budeme pokračovat v 16 hodin. Děkuji, kolegové. <laughs> You just...